Svazejsko případ aktivistů v oblasti lidských práv Tulanyho Maseka a Bekyho Mukubua. Předám slovo zpravodaji pro tuto záležitost. Je jich několik. První se chopí slova. Pan Demesmaker, máte slovo, prosím. Děkuji vám, pane předsedo, vážení kolegové. Od té doby, kdy byla zrušena ústava a politické strany v roce 73, to zemi hodně liší od vývoje například v Mozambiku a sousedních státech. Král svatý III. má rozsáhlé pravomoci, pravomoci zasahující do všech oblastí eh, života a nehodlá se o svoji moc eh, žádným způsobem eh, dělit. Má to eh, velice špatný dopad na život v zemi, klesá eh, délka dožití eh, lidí, dochází k zatýkání, tak jak je to v případě pana Maseka a Mukubu. Jsme svědky toho, že dochází k persekuci za svobodné vyjádření, svoboda projevu v podstatě neexistuje. Přitom Svazejsko podepsalo dohodu s Kotonu a musí tedy respektovat lidská práva a právní stát. Vážený pane komisaři, politika vůči Svazejsku jistě není mm, pouze otázkou případu pana Masaka a Makubu, ale přesto musíme udělat maximum a vy musíte udělat maximum pro to, aby tato země nastoupila cestu demokracie. Děkuji. Nyní pan Korao, prosím. Děkuji. Děkuji vám, pane předsedo. Jak řekl před okamžikem můj kolega, pan Maseko a Makubu byli zadrženi a uvězněni Eh, ve Svazejsku. Jedná se o právníka zastupujícího eh, odborové organizace, druhý je novinář Fejetonista. Svazejsko je země, kde od získání nezávislosti v roce 68 byl v podstatě trvale výjimečný stav. Je to absolutní, absolutistická monarchie, ale je to rovněž eh, země, která je součástí všeobecného systému preferenci GSP Evropské unie a právě proto Evropská komise musí zajistit, aby požadavky celého systému byly dodržovány. Nicméně eh, v rozporu s tím je obsah našeho usnesení. Není možné udržovat vztahy se zemí, která systematicky porušuje lidská práva a chceme vyslat eh, vládě Svazejska tímto silný signál. Eh, Abgeordnete Děkuji. Nyní paní poslankyně Maria Hojbuch. Děkuji, pane předsedající. Tulany Mesako a e, Beky Machubu chtěli upozornit na situaci lidských práv e, ve své zemi e, a e, rozsudky vůči nim obou e, jsou mnohem e, ostřejší než ve srovnatelných případech. A na tom je vidět, že jde o pokus odstrašit ostatní lidi, kteří působí v jejich oblasti. Je naším úkolem upozornit orgány svazijska na jejich vlastní ústavu. Měli by respektovat svou vlastní ústavu, kde v článku 24 je zaručena svoboda vyjadřování médií a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 Deklarace lidských práv je také třeba eh, brát v potaz, protože Svazísko je vázáno dohodou z Kotonu s Evropskou unii, podle nichž má dodržovat demokracii a lidská práva. Musíme požadovat, aby oba byli okamžitě a bezpodmínečně propuštěni, ale nejen oni, ale také všichni, kteří v pod, z podobných důvodů jsou ve Svazísku vězněni. Eh, podmínky ve vězeních eh, také je potřeba proskoumat. Oba dva sedí na samotném korupce, což je téměř už srovnatelné s mučením. Evropský parlament musí vyslat jasný signál. Děkuji. Děkuji. A nyní pan Javier Nard. Jedna minuta. Děkuji vám, pane předsedo. Člověku se pomalu zvyká na eh, odsouzení, retorické odsouzení Eh, takovýchto případů, které jsou proti našemu svědomí. Ale je potřeba to vše uvést do praxe. Máme článek dvě asociační dohody, kde se hovoří o demokratické klauzuli, která bohužel nebyla nikdy uplatněna, přestože neustále dochází k porušování těchto pravidel. Pak máme článek 9 eh, dohody z Kotonu, kde se rovněž hovoří o dodržování lidských práv a také partnerské eh, smlouvy se zeměmi jižní části Afriky, včetně Svazejska. Je potřeba toto vše začít prosazovat diskutovat, není eh, třeba dále něco retoricky odsuzovat, je potřeba kategoricky eh, začít trvat na dodržování všech těchto dohod, eh, neposkytovat žádné další preference, pokud nejsou dodržovány současné dohody, současná platná demokratická pravidla obsažená v těchto dohodách. Eh, muchas gracias. Děkuji a nyní paní Lidia Senra Rodriguez, prosím. Děkuji. Děkuji vám, pane předsedo. Jedná se o případ porušování eh, pro svobody projevu a svobody schromažďování a také práva na eh, schromažďování pracovníků. To je věc, eh, která eh, je obsažena ve Všeobecné deklaraci lidských práv. Je to základní právo a proto musíme být v Evropském parlamentu velice přísní, pokud je o odsouzení těchto záležitostí a naopak prosazování mechanismu, které musí uplatňovat Svazijsko, aby zaručilo lidská práva, včetně práv pracovníků, práva na volné a svobodné vyjádření a pluralismus. Také žádáme okamžité propuštění zadržovaných a chci poukázat v parlamentu na povahu demokracie v některých členských státech EU, což se týká například Španělska, eh, kde eh, například mm, mučení, policejní eh, brutalita a tresty proti odborovým organizacím jsou předmětem znepokojení mezinárodního společenství. Je potřeba zajistit eh, dodržování veškerých pravidel a svobod také v našich členských eh, státech, jinak ztratíme svou důvěryhodnost eh, mezinárodně. Děkuji nyní pan Kalam. Děkuji Děkuji za slovo, vážený pane předsedo, vážený pane komisaře. Situace v lidských právech ve Svazisku byla problematická již dlouho a to opravdu mm, nehovořím naplno o tomto problému. V poslední období se situace dramaticky zhoršila. Vidíme, že právník Tulany Maseko, který chránil zájmy místních odborových svazů, jakož i novinář pan Makubu, šéf-redaktor jednoho z posledních nezávislých časopisů této země byly zatčeni na základě opravdu um, vykonstruovaných obvinění a právě proto bychom měli trvat na tom, aby nezávislá justice byla respektována to za všech podmínek. Měli bychom požadovat místní orgány, aby okamžitě bezpodmínečně propustili tyto dvě osoby, jakože všechny ostatní osoby, které byly uvězněni, protože využívali svého práva na svobodný projev. Žádáme, aby Svazisko bezpodmínečně respektovalo veškeré závazky v oblasti lidských práv vyplývajících z dohody o kotonu, z kotonu, včetně svobody projevu. A pokud jde o preference obchodní, vůči této země. Ty by měly být jasně propojeny s respektováním lidských práv a základních práv ze strany místní vlády. Byly zde určité určité informace pozitivní o tom, že místní kongres odborových svazů by mohl být opětovně zaregistrován, což je pozitivní krok a my doufáme, že svazisko bude tímto pozitivním směrem pokračovat i do budoucna. Děkujeme. Paní Jude Kerten Darling má slovo na jednu minutu. Děkuji za slovo. Pane předsedo, masivní politické potlačování situace strachu, křehká občanská společnost to vyžaduje samozřejmě naši podporu. Odborové svazy jsou centrální v tomto ohledu a všichni se dívají na Evropský parlament dneska, jakože místní vláda. V našem usnesení jasně říkáme, že věnujeme velice velkou pozornost lidským právům této oblasti a to, že došlo k uvěznění pana Maseka a Bakyho Makubu, že to je něco, co nebudeme tolerovat. Musí být okamžitě bezpodmínečně propuštěni. Musíme bojovat eh, za práva těch, kteří bojují za pokrok ve svazisku. To ovšem bude smysluplné, pokud to bude propojeno s jasnými kroky. A zde žádáme využití všech ekonomických, politických sil Evropské unie k tomu, abychom chránili lidská práva ve Svazijsku je důležité, aby si to uvědomila i Evropská komise, aby jsme o tom informovali zástupce komise ve Svazisku. Vážený pane komisaři, víme, že uh, uh, Spojené státy již reagovaly. Proč nereaguje Evropská unie? Děkujeme, říká pan předseda. A nyní zástupci politických skupin. Nejprve to bude za EPP. Ron Kelly. Jedna minuta. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo Svazisko. Tento případ samozřejmě nám všem leží na srdci jakákoliv země, která deklaruje výjimečný stav v roku 2073 a tento stav eh, výjimečný stav eh, tam, tam trvá až do dnešního okamžiku. Po více než 40 letech to samozřejmě eh, vyvolává velikou, veliké obavy. Především se hovoříme o případu pana Maseka a pana Makubu a je opravdu šílené, že soudce, který předsedal tomuto eh, procesu, v podstatě vlastně byl um, zmíněn v článku, který napsal pan Maseko, <laughs> čili vidíme, jak to vypadá se, se, s obě objektivním soudnictvím ve Svazisku a právě proto my bychom měli v tomto období, víme, že budeme eh, v druhém eh, v pololetí Evropském parlamentu diskutovat celou situaci, musíme trvat na tom, aby oba tito dva lidé byli propuštěni, ostatní vězňové tohoto charakteru rovněž, aby se respektovali um, práva Ehm, práva samozřejmě odborových svazů, všech chudých eh, žen, dětí, eh, jinak smlouvu obchodní, která čeká s touto zemí, bychom neměli v Evropském parlamentu schválit ve druhé polovině letošního roku. Děkujeme a nyní za socialisty a demokraty, říká pan předseda paní Agnes Jungerius. Prosím, máte slovo. Děkuji. Loni v srpnu eh, premiér Svazijska Dlamini eh, vyzval k uškrcení dvou eh, odborových předáků, kteří kritizovali vládu za strašlivý stav lidských, politických a pracovních práv v zemi během afrického samitu ve Washingtonu. Navzdory tomuto odpudivému vývoji Svazísko stále zůstává součástí evropského schématu GSP a tím pádem má stále obchodní preference, aniž by plnila nutné podmínky, jimiž je e, respektování základních lidských a pracovních práv a zásad e, dobré státní správy. Vzhledem k tomuto šokujícímu násilí ze strany svazijské vlády by komise měla následovat příkladu USA a prošetřit toto porušování pracovních práv, která jsou chráněna eh, systémem GSP. A pokud se to potvrdí, pak by komise měla odebrat tyto obchodní preference. Eh, jestliže nefunguje metoda cukru, tak je na čase ukázat byč. Děkuji. Děkuji. Jménem ALDE pan poslanec eh, José Inacio Faria. Děkuji, pane předsedo. Vážení kolegové, ve Svazísku boj za svobodu vyjádření je eh, nesmírně důležitý. jistý právník, který získal ocenění za eh, upůsobení v oblasti lidských práv v Africe eh, eh, a Kuby, je jedním z příkladů. Byli 25. června, června 2014 odsouzeni za článek, který kritizoval nedostatečnou nezávislost soudnictví ve Svazísku. Kromě toho nebyly žádné záruky zajištěny během soudního procesu. A jak už říkal můj kolega Kelly, Eh, soudce, eh, který eh, byl zmíněn v tom článku, je potom odsoudil. Svoboda združování a další práva a lidská práva jsou přitom zakotvená a já bych chtěl citovat, že pokud naše svoboda je odebrána, pak je naší svrchovanou povinností volat po

Děkuji vám, pane poslanec. Děkuji, pane poslanče. A nyní je čas na Catch the Eye. Deputy, Uh... Pan, pan poslanec Frunzulica, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že je velice důležité, aby mezinárodní solidarita vyjádřená politickým oponentům, kteří byli uvězněni ve svazisku, Ehm, aby eh, byla formálně projevena, protože nesmíme zavírat eh, oči před eh, vězněním politických oponentů. To je otázka spravedlnosti. Svazelsko se zavázalo podle kotonských dohod respektovat demokracii, právní stát a zásady lidských práv, kam spadá také svoboda projevu a svoboda sdělovacích prostředků. Vláda musí naplnit tyto sliby a učinit konkrétní opatření pro podporu svobody projevu a zajištění plurality a legislativního rámce, který umožní plné angažování všech politických stran, ale zároveň bude také respektovat lidská práva. Svazejské úřady musí eh, zajistit, eh, aby nedocházelo k porušování fyzické či psychické integrity eh, vězněných z politických důvodů. Děkuji. Děkuji vám. Pan Marias nyní, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Situace ve Svazejsku je velice dobře známa. Je to absolutistická monarchie po 41 let. Demokratický systém tam v podstatě úplně selhal. Pracovně právní mm, legislativa je porušována. Neexistuje možnost volného schromažďování pracujících. A samozřejmě, že dochází také k porušování lidských práv. Velice známý právník zde hájí práva pracujících jménem odborových organizací a dovolil si ve své funkci kritizovat státní systém. Pan Makubu zase kritizoval jako novinář stávající režim a oba dva byli velice přísně potrestáni a to trestem zcela nepřiměřeným za to, že hájili lidská práva. Svazejsko podle kotonských dohod je eh, povinno hájit lidská práva, nicméně se počíná zcela nedemokraticky. Děkuji. Nyní pan Kastal, prosím. Děkuji, pane předsedo. Svazejsko je absolutistickou monarchií, kde poslední dva eh, nezávislé hlasy pana Maseka a Makubu eh, statečného právníka a novináře eh, byli umlčeni. Měli tu odvahu, že se vyjádřili proti nedostatečné závisl- nezávislosti soudnictví. Pan Makubu působil jako poslední nezávislý novinář v zemi, byli oba dva zadrženi a následně odsouzeni. Coca-Cola je odpovědná za 40 HDP země a využívá obrovské vodní zdroje této eh, eh, země. Já jsem šokován, že navzdory takovýmto velkým eh, obchodním zájmům se Spojené státy americké rozhodly pozastavit systém prefer- obchodních preferencí v roce 2014. Co můžeme tedy udělat my? budeme konečně jsou eh, důslední a budeme dodržovat dohody, které jsme eh, vzájemně podepsali. Eh, také se výhledem na budoucí smlouvu o hospodářském partnerství se zeměmi tohoto regionu. Není to pouze cár papíru, na kterém zmiňujeme demokracii, jsou to závazné dohody, kde hovoříme respektování demokracie a lidských práv. Děkuji a nyní pan Gianluca Anno. Prego, per favor. Grazie, Prosím, máte jednu minutu. Děkuji za slovo, vážený pane předsedo. V televizi probíhá takový program, um, ve kterém se, um, se snažíte odpovědět na určité otázky. A my nyní jsme před chvíličkou hovořili o problémech v Libii, v Africe, ve Středomoří. Nejsme schopni vyřešit problémy ve Středomoří. Najednou se zajímáme o Malézii, o Tajsko, zatímco máme problémy i u nás v Evropě. Hovoříme zde nyní o Svazisko. A já se ptám, zda vůbec jste několik lidí, kteří vědí, kde je Svazisko, zda by to vůbec umístil někde na mapě. Co kdybychom se začali zabývat spíše našimi podniky, našimi důchodci, nezaměstnanými u nás v Evropě, těmi, kteří chtějí lepší život, lepší životní, lepší pracovní podmínky a ne mm, plítvat všemi těmito sympatiemi a emocemi v částmi světa, o kterých většina z nás ani neví, kde se nachází. Tito dva lidé, ano, jsou persekvováni s Bazilendem, ovšem upřímně řečeno, mně je to jedno. Ano, děkuji. A nyní vystoupí za Evropskou komisi pan komisař Steliantes. Děkuji za slovo, pane předsedo, milí kolegové. My samozřejmě vítáme zájem Evropského parlamentu v tomto konkrétním případu právníka a bojovníka za lidská práva, pana Tulany Homaseka a s ním společně obviněného pana Makubu, který je šéf-redaktorem časopisu The Nation. My samozřejmě už od počátku března eh, 2014 jsme se angažovali neustále v tomto ohledu a vyjadřovali obrovské obavy, pokud jde o svobodu projevu, médií v této zemi, ve Svazisku. Pan Maseko a Makubu byli začeni 17. března 2014, poté co napsali článek právě v tomto časopisu The Nation a kritizovali tam například Eh, to, jakým způsobem tam nefunguje dostatečně justice a různé konkrétní případy. A my samozřejmě jsme velice pozorně s našimi partnery sledovali celý tento případ. Náš zástupce je v úzkém kontaktu s rodinami těchto lidí. Oficiálně jsme požádali o možnost návštěvy přímo ve vězení těchto dvou osob. My jsme přišli s prohlášení 31. března eh, loňského roku a vyjádřili jsme jasné obavy, pokud jde o zadržení těchto dvou osob Eh, i v červnu 2014 jsme na mezinárodní konferenci Mezinárodní organizace práce, kde se hovořilo o eh, podmínkách, pracovní podmínkách ve Svazisku, rovněž apelovali Ovšem tito eh, dva lidé bohužel stejně byli odsouzeni k dvěma letům vězení bez alternativní možnosti zaplacení eh, kauce. My samozřejmě toto všechno odsuzujeme podobně jako Mezinárodní organizace boji za lidská práva, protože to neodpovídá mezinárodním standardům prohlášení eh, oficiální prohlášení po odsouzení v červenci 2014 bylo velice jasné v tomto našem prohlášení. Žádáme místní vlády respektovali a podporovali svobodu projevu v souladu s místní ústavou a zároveň mezinárodními a, regio- a respektovali mezinárodní a regionální povinnosti v oblasti dodržování lidských práv. My samozřejmě připouštíme to, že otázka lidských práv této země je zneklidňující a bohužel zlepšování v této situaci, v této oblasti je nesmírně pomalé. Ovšem, jak víme, například eh, odborové eh, svazy již nejsou zakázány, ovšem není zajištěno to, že jejich setkání nebudou narušována nebo ti, mm, nebo není ještě samozřejmě, nemáme závazky v tom ohledu, že by eh, ochránci lidských práv byli propuštěni. Eh, my víme, že celý, celá oblast eh, justice je pod velikým tlakem Rampo Pitety, hlavní soudce byl obviněn z 28 přestupků, včetně zneužívání pravomocí, jakože soud který eh, obvinil eh, tyto dva aktivisty, byl rovněž obviněn se zneužívání svých eh, oficiálních pravomocí a ministr spravedlnosti poprosil bych kolegy, aby se opravdu v klidu, v klidu posadili na svá místa. A pan komisař, děkuji za pozornost, vážený pane předsedo i milí kolegové. Dobře, děkujeme, říká pan předseda. Máme zde sedm návrhů usnesení. Jednak je to za EPP návrh usnesení, dále za socialisty a demokraty, dále je to za EKR, liberály, Dále je to GUE NGL, které předložili rovněž návrh usnesení za zelené a i zároveň za EFDD. Tím končím rozpravu k tomuto bodu a hlasovat budeme za chviličku. Děkuji vám. Vážení kolegové, začneme za minutu hlasovat. Máte poslední minutu, vážení kolegové, abyste se usadili. Děkuji.